může využít i vlastní prostředky a získat vlastní prostředky, proto je důležité zavést tuto daň. Děkuji vám a nyní za skupinu EPP vystoupí Jean-Paul Gozes. Děkuji, pane